schvaluji. A dále tady máme prohlášení komise, příprava pracovního programu na rok 2016. Mm, u tohoto bodu nebudeme dělat catch the eye a nebudeme při povolovat modré karty. Jeden řečník za každou frakci dostane slovo. Jako první dostane slovo místo předseda Evropské komise pan Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Přesně před deseti lety v Londýně zahynulo 55 lidí a stovky byly zraněné v přestrašném teroristickém útoku. Pamatuji si živě ty dny. Pamatuji si Eh, ten, ty projevy solidarity v Londýně, v Británii, v celém světě, především v Evropské unii. Chci eh, toto zmínit na úvod svého příspěvku, protože jsem přesvědčen, že my jako Evropané, ať máme jakékoliv názory na evropskou spolupráci, tuto chvíli, tu chvíli jsme měli pocit společného eh, osudu, protože cokoliv považujeme za správné nebo ne, máme povinnost bojovat o bezpečnost našich občanů, máme společnou povinnost zajistit, aby tyto barbaři, tyto mm, vyšinutí nihilisté nebudou schopni páchat takové škody v evropské společnosti. To je výzva, které čelí všichni, všechny naše národy. To ne, není politika, to je o lidské eh, důcho, eh, důstojnosti, společných hodnotách. Když se podívám zpět poslední leta, vidíme, že Evropa čelí společným výzvám, výzvám migrace, potřeba vytvářet pracovní místa a růst potřeba eh, čelit výzvám evropské ekonomiky. Eh, to, je, to, to všechno eh, jsou věci, které, o které usilujeme. Dovolte, abych řekla něco, řekl něco o pracovním programu Komise 2015. Um, Díky vám, díky tomuto parlamentu, Evropský fond pro strategické investice funguje od 1. července. Máme strategickou agentu pro investice, energetickou unii, digitální jednotný trh, migraci, vnitřní bezpečnost a mm, spravedlivý daňový systém. Všechno toto představuje legislativní Eh, legislativní úkoly, které jsou před námi. Některé návrhy již máte, některé nás čekají, eh, energetické štítky, obchodování eh, a tak dále. Asi 30 návrhů, které vyplývá z toho, co už bylo předloženo. Dalších 140 návrhů je, se chystá. Takže prosím, Eh, nevěřte tomu, že tato komise je, eh, není dostatečně vstřícná. Budeme řešit velké věci v legislativě, máme ambiciozní strategie pro obchod a investice, jednotný trh, služeb. Prezentovali jsme akční plán, eh, kapitálovou unii. A Přicházíme s prvními legislativními návrhy v nejnaléhavějších oblastech. Do konce roku chceme předložit komplexní, velice potřebný balíček EMU. Význam sociální dimenze v EMU a obecně je něco, co předseda Juncker a já velice, eh, co je nám velice blízké. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže tady eh, navrhujeme eh, dát k dispozici 1 miliardu euro. Aktivně pracujeme na balíčku mobility pracovních sil. Kolegium se dále bude zaměřovat na sociální politiku, především eh, tedy, co bude následovat po letní pauze. Když se podíváme na rok 2016, tak chci zdůraznit, že ten, tady jsou potřeba tři Ehm, dosahování výsledků je společnou odpovědností všech tří institucí. Proto jednáme o revidované interinstitucionální dohodě o lepší legislativě. A já se velice těším na naše první setkání s Nicole Schmidt, která zastupuje předsednictví a Guy Frhostat, který reprezentuje parlament. Náš návrh ehm, věnuje pozornost konsolidaci míročního um, a víceletého plánování a programování při respektování specifických pravidel spolupráce mezi komisí a parlament v rámcové dohodě, kterou uh, budeme i nadále respektovat. Uh, um, při respektování role všech tří institucí podle smluv věříme, že můžeme zajistit, aby naše společné úsilí vedlo k efektivním výsledkům pro řešení výzev, kterým Evropa čelí. Nyní se podívám na přípravu na příští rok. První um, bude eh, kolegium za týden, v září bude eh, možnost posoudit dosažený pokrok a výzvy během prohlášení o stavu Unie předsedy Junkra. Chceme přijmout pracovní program na rok 2016 27.10. Mezitím komise se bude angažovat v dialogu s parlamentem v souladu s rámcovou dohodou. Budeme naslouchat připomínkám eh, Rady pro všeobecné záležitosti a členským zemím. Bude rozeslán eh, letter of intent společně se zprávou o stavu Unie, to bude tedy září. Můžete očekávat eh, vyvážený pracovní program zaměřený na rok 2016 a to pouze na rok 2016 2016, založený na prioritách, deseti prioritách, které prezentoval předseda Juncker schválil váš parlament. Naše strategické programy, které jsme již prezentovali a budeme ještě prezentovat, budou hlavním, budu se tedy hlavně zaměřovat na plnění toho, co jsme již ohlásili. Takže prosím, mějte na paměti, že to jsou hlavní body v našem pracovním programu, to již víte. To je základ, na kterém budeme stavět naše konkrétní návrhy. Příští rok také bude rokem um, střednědobé revize MFF, což bude velká výzva pro obě naše instituce. Bude důraz na refit, protože aktualizace AKI tváří v tvář novým výzvám vyžaduje neustálé úsilí. Některé návrhy budou staženy, aby se zákonodárce mohl věnovat tomu, co je možné přijmout. To tedy na to budeme upozorňovat, musíme být pragmatičtí, zaměření na výsledky. Pokud je třeba dělat priority jinde, tak to také na to upozorníme. Doufáme, že budeme schopni spolupracovat úzce s parlamentem. Já věřím, že budeme eh, že musíme být schopni dosahovat lepších výsledků pro občany. Sladění našich priorit může um, vést um, k výsledkům, aby, Evropa, uh, aby občané Evropu nevnímali jako problém, ale jako součást řešení. Těším se na rezoluci, které přijme parlament tento týden, která pomůže uh, pom- pomáhat reflexi v komise. Měli bychom spolupracovat, máme, jsou před námi velké výzvy a e, občané od nás očekávají mnohé. Dělejme, pracujme společně. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům za politické frakce za Evropskou stranu Lidovou na pět minut Josef Sajer. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo, Často zde hovoříme o tom, že Evropa se nachází v obtížné situaci, obtížném historickém okamžiku a tento týden skutečně můžeme rovněž toto říci, zopakovat, ovšem znamená to, že se musíme snažit udělat z naší unie efektivnější orgán. A tento pracovní program Evropské komise právě představuje takové cvičení. Jestli dovolíte, já jsem skutečně velice rád, že místo předsedám trošičku schrnul udělal inventuru toho, co jsme viděli v posledním roce. Viděli jsme, co se děje, co se stalo a za EPP bych rád skutečně potvrdil to, že komise měla dobrý, rychlý začátek, investiční balíček, mnohé jiné iniciativy, které byly jasné, silné a my za Evropský parlament bychom chtěli být nápomocní v tomto procesu, pokračovat tímto směrem. Tento energetický začátek by měl pokračovat i nadále. Rád bych rovněž k jedné záležitosti, kterou trošku misinterpretovali někteří, to rozhodnutí parlamentu v lednu ohledně nedostatečné podpory mm, pracovního programu komise. My Většinou to plánování je dlouhodobější, čili mm, volební rok nevyžaduje tento postup, čili nejde o to, že bychom nějakým způsobem nesplnili naši povinnost, protože tento rok to už je plný rok, úplný rok, můžeme skutečně se plně připravit na to, co děláme. Já samozřejmě nechci říci, že ten přípravný proces je ideální, v rámci jednání, která probíhají zde v Evropském parlamentu, jsme museli prodiskutovat veškeré věci, které proběhly v posledních šesti měsících, kompromisy, které nás čekají ve druhé polovině letošního roku i příští rok, které jsou skutečně takové opravdu určité věci jsou tam v takovém napjatém horizontu, čili nemůžeme udělat stejné kompromisy. Ovšem my máme značné pravomoce. Máme v Evropském parlamentu my, ale naopak nemáme dostatek nebo nemáme možnost iniciativy, máme jiné nástroje, které nám umožňují uh, prosadit určité nástroje nebo navrhnout určité věci Evropské komise. Očekáváme, že Evropská komise eh, to skutečně bude plnit, především pokud jde o metodu. Jsem velice rád, že se pan místo předseda zmínil o efektivní legislativě, boji proti byrokracii, značné zredukování nákladů, byrokratické zátěže, transpozice, implementace, prosazování legislativy EU, protože velice často nepotřebujeme novou legislativu, Potřebuje pouze realizovat správným způsobem stávající legislativu. Samozřejmě, že by to neměla být nějaká otázka eh, toho, zda někdo má legislativní eh, možnost nebo nějakou zprávu a tak dále. Nesmíme eh, pouze nějakým způsobem eh, si bránit své pravomoce, ale všichni se snažit o to, abychom udělali co možná nejvíce a měli bychom se všichni snažit o lepší legislativní proces, program a tak dále. A zároveň určitě propojení s delegovanými akty, s, eh, s eh, ustanoveními, která jsou v Lisabonské smlouvě, která se týkají i aktů v přenesené pravomoci. Máme vlastně od vstupu Lisabonské smlouvy platnost vidíme určitě zdráhání na straně Rady a Evropská komise by měla měla zajistit plná práva Evropského parlamentu v tomto ohledu, protože jinak zde budeme neustále mít tento meziinstitucionální boj. Měli bychom vyřešit tento problém. Já myslím, že je opravdu docela nepříjemné, že se nám nepovedlo pokročit v tomto ohledu. Bohužel komise stáhla tuto legislativu a my skutečně doufáme, že ten balíček lepší tvorby legislativy, že tam budeme skutečně moci udělat ještě více pracovní místa, to je priorita, mobilita, flexibilita pracovního trhu, to musíme zlepšit. Stejně jako celou záležitou oblasti zaměstnávání. Digitální agenda, ta by měla hrát zásadní roli v našich společnostech pro mm, vytvoření další pracovní v oblasti výzkumu, další zručnosti našich mladých lidí, lepší přístup k digitálním službám. V rámci EMU další vývoj této unie by měl být podle našeho názoru založen na legislativě v oblasti dvou balíčků a šesti balíčků. My jsme proti revizi těchto dvou nástrojů v současné době, protože chceme, aby byla plně implementována a aplikována. Pokud jde o daně, politiku v této oblasti, která je integrální součástí strukturální referem členských států, tam bychom chtěli samozřejmě odstranit tu zátěž z pracovní síly na jiné formy zátěže. A pokud jde o boj proti daňovým únikům, neplacení daní, lepší výkon v oblasti lepší plnění evropského rozpočtu. To je rovněž jedna z důležitých priorit pro nás. Na závěr bych rád, aby Evropský parlament skutečně mohl se vyjádřit v tomto ohledu, aby do tohoto cvičení mohl zasáhnout. A právě naše usnesení doufám právě tímto směrem půjde a doufám, že mnoho kolegů Evropského parlamentu společné usnesení, které jsme připravili, bude schopno a připraveno podpořit. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za sociální demokraty vystoupí Enrique Guerrero. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a také děkuji panu místec předsedovi Evropské komise. Toto je taková oboustraná záležitost. Na jedné straně musíme udělat jakousi inventuru toho, co proběhlo na straně komise, eh, od té doby, co schválili program po zahájení svého mandátu. A na straně druhé také je potřeba, aby Evropský parlament dostal příležitost politicky se zapojit do toho programu, který se snaží komise implementovat. Je to interinstitucionální dohoda. Ale má to také širší rámec, protože je zde tedy tato politická dimenze a Evropský parlament by se měl podílet na politickém řízení Evropské unie. Když se podíváme na to, jakým způsobem se ubíraly první kroky Evropské komise, tak já to hodnotím následovně. Dle mého názoru je to poměrně pozitivní eh, mix toho programu EFSI a také flexibilita růstového programu. To vše nám umožnilo mm, orientovat ekonomiku na takové prvky, které je potřeba zdůrazňovat v rámci krize, jako je zejména zaměstnanost a růst. Zároveň nám také komise poskytla návrhy, které jsou důležité v oblasti daňové politiky a také je zde návrh a kroky týkající se migrace. Rovněž tady máme ambiciozní návrhy v oblasti energetiky i jiných oblastí. Zároveň také je zde velká snaha o transparentnost v rámci práce komise, což je jistě pozitivní. S ohledem na rok 2016, tak tady je celá řada eh, priorit, na které je kladen veliký důraz, sociální oblasti, daňové oblatázky, migrační otázky a jiné. My jako socialisté se snažíme, aby vždy veškerá témata eh, se realizovala také s ohledem na sociální aspekty. Neříkáme, že jenom je potřeba klást důraz na sociální politiku, ale je potřeba věci dělat ve vzájemném souladu například boj s chudobou a sociálním vyloučením. Toto musí probíhat v rámci společné dohody. Potom je zde také legislativa týkající se práv pracovníků a mobility pracovníků a práva pracovníků s ohledem na jejich mobilitu. Rovněž bude představen balíček týkající se hospodářské a měnové unie a já se domnívám, že i sociální dimenze je velmi důležitá v oblasti EMU. Není to jenom něco, co by se mělo objevovat v jednotlivých dokumentech, ale mělo by se to týkat všech kroků komise. Pokud jde o daňové návrhy, tak eh, tady je potřeba, aby na jednu stranu se platily daně v té zemi, kde je příjem generován, Myslíme si dále, že by tady mělo být také konsolidované společné zdanění firem. Pokud je o otázky migrace, tak chceme, aby komise rezolutně postupovala, aby se snažila prosazovat sdílení solidarity, pokud je o sdílení této zátěže v oblasti této velké humanitární krize. Také je potřeba lépe organizovat legální migraci do Evropské unie, včetně asilové politiky. Závěrem mi dovolte říci, že naše politická frakce doufá, že bude předložen takový návrh, který bude zohledňovat zeměpisné indikátory a také povinnou, eh, povinné mechanismy, eh, které zabrání porušování lidských práv, jež jsou zakotveny v našich smlouvách. Myslím, že je tady veliká konvergence a my se těšíme na další spolupráci s Evropskou komisí. Děkuji a další řečník za Evropské konzervativce a reformisty. Dvě minuty, Vicky Ford. Děkuji. V loňském roce na tomto samém místě jsme hovořili o tom, že naši ekonomiku, naše zdroje čekají nebývalé výzvy v současné době bohužel situace v Evropě není lepší, naopak v některých zemích je ještě horší. Evropa potřebuje změnu a e, neustálá cesta směrem k e, politické unii není tímto řešením a moje země, moje skupina to nepodporuje. E, před šesti lety jsme v naší zemi čelili hospodářské krizi, ale nyní je to jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. V Evropě je potřeba klást v první řadě důraz na ekonomiku a na konkurenceschopnost, která podpoří pracovní místa a růst. Evropská unie by neměla generovat novou legislativu, aniž bude eh, se zamýšlet nad tím, jaký to bude mít dopad na malé a střední podniky. Evropská komise se o to snaží a slíbila že bude snižovat byrokracii a snižovat tyto překážky, což se setkalo s naší podporou. Zároveň jsem říkala, že každá iniciativa EU by měla se snažit zamyslet nad tím, zda zjednoduší či zkomplikuje život našim podnikům. E, o generaci zpátky naši politici vytvořili jednotný vnitřní trh, aby usnadnili obchodování. A tady tato zpráva hovoří o tom, že musíme tento trh přizpůsobit digitální revoluci a digitálnímu trhu. Zároveň musíme také zvýšit náš externí trh. Podepišme dohodu s Kanadou a také nastavme náležitá pravidla se spojenými státy. Ano, potřebujeme investice vycházející ze soukromých zdrojů, protože krize v oblasti veřejného zadlužení je horší než kdykoliv předtím. Musíme předstat eh, předstírat, že veškeré státní dluhy jsou stejné. Strukturální reforma je naprosto nezbytná. V současné době eh, zde panuje eh, křehká většina. Potřebujeme méně legislativy, ale potřebujeme, aby tato legislativa byla mnohem lépe zacílená. Naše skupina vás chce podpořit, pokud budete pracovat na dalším podpoření konsolidace schopností a podpoříme všechny, kdo sdílí tento společný cíl. Děkuji a dále za skupinu liberálů na tři minuty Sofie Intervelt. Děkuji, pane předsedo. Mm, vážený pane komisaři, vy jste, si asi, vy jste asi konstatoval s úsměvem, že rezoluce parlamentu začíná tím, že se chceme zaměřovat na ty velké věci a pak na 29 stránkách ty velké věci. Já vítám záměr Evropské komise Mm, s podporou tohoto parlamentu snižovat byrokracii. To je vždy dobrý nápad, ale neměl by to být cíl sám o sobě. Snižování byrokracie je sice důležité, ale není to výzva. Mm, všechny velké výzvy dneška. Prchlické krize, krize eurozóny, není to odpověď. Na demontáž Schengenu není to odpověď odpověď na eh, to, co dělá Putin. Potřebujeme víc a musíme mít na paměti, že to, co děláme, je vytváření, budování Evropské unie, ve které budou žít budoucí generace. Není to jenom o nás a našich drobných eh, rozdílech a rozporech. Je to o budoucích generacích. Eh, jedna připomínka o lepší legislativě, pokud vím, tak je to více o tom procesu než o tom výsledku. Je to mm, politická volba a ten proces je něco, co, eh, kde komise může udělat mnohé. Například na eh, zavedení skutečné kultury transparentnosti přístupu k dokumentu, protože i přes všechna hezká slova eh, všechny instituce, včetně Evropského parlamentu, mají velice konzervativní ehm, reflex, co se týče otevírání a transparentnosti. Další věc, ehm, a tady mluvím, doufám, za všechny, je skutečné ehm, reakce na naše odpovědi, na naše písemné dotazy, spíše než takové nic neříkající odpovědi, které dostáváme. Reakce a odpověď na legislativní návrhy mm, Evropského, Evropským parlamentem. Vy jste řekl, že to budete dělat, protože je zajímavé, že uh, Eh, iniciativa občanů, která vyžaduje miliony podpisů, zavazuje Evropskou komisi, aby reagovala. Ale tento Evropský parlament, volený 170 eh, miliony občanů, kteří šli volit minulý rok, je možné ignorovat. Evropská komise může a musí dělat, dělat lepší revizi, lepší hodnocení. Jedna z velkých věcí, zlepšování eurozóny, eh, vedení eurozóny, zpráva eurozóny, tom, tady musíme zajít dál, než je návrh pěti předsedů. Musíme, eh, jako musíme si spolupracovat s Evropským parlamentem, aby nedošlo k rozpadu šengenské, Schengenu a volného pohybu osob. Tento parlament vyžaduje mechanismus eh, prosazování článku 2 o základních právech a právního státu. E, tento parlament vypracuje návrhy, doufáme, že komise udělá to tež. Děkuji. Jako další promluví za e, Spojenou evropskou e, levici na dvě minuty paní Zuber. Difícil momentu, k vários países da União Europeia e os ehm, Pane komisaři, v různých evropských zemích lidé zažívají těžké časy dramatické události, které ohrožují volný pohyb osob a možná i budoucnost těchto lidí. A co je zatím? Je zatím velký kapitál, velké finance. My budeme dávat pozměňovací návrhy, aby se to neužívalo jako záminka pro další úsporná opatření. Musíme eh, usilovat o restrukturalizaci a snižování dluhu, aby se dostal na udržitelnou úroveň. Aby rozvoj nebyl torpédovan, aby byl dostupný. Na to se musíme velice pečlivě zaměřovat, co se týče mm, ekonomicky i co se týče rozpočtu, tak aby země dostali um, to, co potřebují. My potřebujeme um, um další balíček pro uh, pracovní místa. Musíme se podívat co je, na to, co je k tomu potřeba. Potřebujeme změnit Eh, pravidla a pravomoci centrální banky, aby mm, byla garantována demokratická kontrola všech těchto eh, aktérů členskými státy. Členské státy by měly mít možnost eh, rozvoje tam, kde je to nutné, včetně měnové politiky. Potřebujeme legislativu pro bankovní unii. Demokra- potřebujeme demokratickou kontrolu. Mm, politiky neslouží zájmům lidí nebo pracující a v tom případě by se měly měnit. Mm, politiky jsou um, v podstatě ve, jdou ve prospěch velkých bank několik občanů. Děkuji. Za zelené pan Egaut. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji, pane komisáři, za úvodní slovo. My asi můžeme všichni souhlasit eh, v jedné záležitosti. Ano, Evropa by měla být velká v těch velkých záležitostech a malá v těch drobných. Ovšem debata s ní, co to je to velké a co to je to naopak malé drobné. A to je politická rozprava a záleží na politickém rozhodnutí, takže neschovávat se za nějaké hodnocení dopadu, různé tabulky. Měla by to být velká otevřená rozprava o tom, co je velké, co je zásadní, co je drobné, co je malé, tak aby Evropa skutečně hrála svou roli. Z našeho hlediska samozřejmě vidíme, že je zde mnoho kritiky ohledně fungování Evropy v současné době, protože zde máme mnoho pravidel, která přichází z Bruselu, nebo kvůli situaci v Řecku. Je to kvůli tomu, že zde máme zvyšující se nezaměstnanost v Evropě, že jsou zde čím dál tím větší rozdíly v Evropě. já myslím, že ano, že je to ta druhá záležitost. To je to. Velké Evropa by měla reagovat na ty nerovnosti, které zde vidíme v sociální Evropě, udržitelné Evropě. To je to zásadní. To je ta velká věc. To je ta obrovská výzva pro Evropu. A právě zde bychom vždycky měli stát jednotní. Pan místo předseda hovořil, že musíme odstranit ten mýtu z toho, že pro komise není dostatečně progresivní či ambiciozní v oblasti legislativy. Já bych rád řekl, že ale pokud to chceme udělat, musíme vidět důkazy. A jeden z takových velikých okamžiků, který v tomto se hraje velikou roli, je, když skutečně přijdete s ambicioznějšími eh, návrhy u cirkulární ekonomiky. A my skutečně budeme opravdu bedlivě sledovat, zda je to tak ambiciozní. A my říkáme, ano, samozřejmě, my jsme skeptici u nás v naší frakci. Ano, samozřejmě, jak se rád mýlil, ovšem rád, rádi bychom viděli výsledky. Stejná záležitost. Migrace, ano, realokační plán komise a tak dále, to je dobré, podporujeme to. Všem to je pouze počátek rozsáhlé rozpravy a i zde by komise měla přijít s dalším návrhem. Například vytvořit právní prostředky pro legální migraci, to je zásadní. Stejná záležitost daně. Balíček této oblasti zatím není dostatečně ambiciózní, měli bychom tam mít více transparentnosti, reportování podle jednotlivých zemí a to stejně platí o hospodářské měnové unie, tam musí být demokratičtější, musí být sociálnější, všechny tyto věci. Samozřejmě my se budeme dívat na výsledky, a na konci dne to všechno musí fungovat, protože pokud chceme spolupracovat na misi institucionální dohodě, tak to udělejme na rovném základě a neschovávejme se za nějaké byrokratické analýzy dopadu, udělejme z toho politickou rozprávu, protože všechny instituce v této rozpravě mají rovné postavení. Děkujeme, říká pan předseda a dalším řečníkem je za EFDD David Borelli. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že po té, co se stalo tento týden, zejména v neděli v Řecku, není již možné dívat se na jakýkoliv pracovní program evropských institucí stejně jako v minulosti. V neděli se stala historická událost. Stalo se něco, kdy my všichni, každý dle svých eh, příslušných odpovědností, se musíme poučit. Signál, který k nám přichází z AT, není jenom signál technický, který se týká té dané otázky, ale je to velmi důležitý politický signál. A mezi evropskými institucemi zemi žádná jiná více než Evropský parlament, který přímo zastupuje evropské občany, by e, neměl si z toho odnést větší politickou hodnotu, která nám přichází. Vyzývám tedy, abychom Junckerovu komisi e, motivovali k tomu, aby přijela pracovní program, který skutečně zohlední to, co se stalo minulý týden, který ukáže, komis, že komise je skutečně schopná využít politickou iniciativu a fungovat ve prospěch všech občanů Evropské unie, zejména těch, které, kteří jsou nejvíce zranitelní. Eh, bude mimo jiné potřeba přeorientovat eh, Junckerův plán takovým způsobem, aby zohledňoval eh, oblasti, které mají největší geografické problémy. My jako Evropský parlament musíme myslet zejména na občany, na lidi. Evropská komise eh, vychází také z politické iniciativy a musí využít s ohledem na současnost, ale zejména s ohledem na budoucnost a musí realizovat konkrétní kroky solidarity. Je potřeba, aby se konkrétní opatření týkala zejména zvýšené nezaměstnanosti a pokulhávajícího růstu, dále vysoké míry veřejného zadlužení a e, nadbytečné byrokracie, dále e, věřitelského systému, který vychá, je necitlivý vůči rodinám a podnikům, rovněž krátkozraký přístup k migračním politikám a změny klimatu. Jsou zde některá horizontální témata, jako je korupce, daňové úniky či průniky eh, organizovaného zločinu, které vyžadují konkrétní kroky na komunitární úrovni. My jako Evropská instituce si nemůžeme dovolit už dále ztrácet důvěru našich občanů. Komise prostřednictvím svého pracovního programu by se měla ze všech sníh snažit, aby znovu získala důvěru svých občanů a našich voličů. A je potřeba, aby k tomu přistoupila se vší rozhodností. Děkuji. Děkujeme, vážený pane Borelli. Děkujeme i za to, že jste dodržel vyhrazený čas a nyní na dvě minuty za ENF Lorenzo Fontana. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, během této rozpravy tady zazněla celá řada věcí. Já musím říci, že ten, kde jí, dojem, který z toho mám, je, že se zde sejteme znovu za rok a budeme víceméně ve stejné situaci. Je potřeba pochopit co chce komise dělat pro svoji budoucnost, ale zejména pro budoucnost Evropy, pro budoucnost této Evropské unie. Já totiž nechápu, zda si komise uvědomuje, že se tady otevírají stále větší a větší propasti a že pokud chcete ten dům zachránit, nestačí jenom trošku ho opravit a záplatovat, ale je potřeba opravdu udělat rozhodné kroky, které eh, zajistí to, že zajistíme prosperitu našich lidí. A nebudeme to dále ignorovat. Ano, je pravda, ten signál, který k nám přichází z Aten, je důležitý politický signál a je potřeba se zamyslet nad svými politikami, protože ten Junckerův plán, který byl vyhlášen loňský rok, zřejmě nestačí. Nestačí s ohledem na stávající situaci. A je zejména potřeba si uvědomit, jaké skutečně jsou ty potřebné priority. A jaké jsou vaše priority, možná ty priority, které nám neříkáte. Uh, Eh, všichni žijeme v našich zemích, máme své tradice a Evropa je silná možná právě proto, že je rozdílná. Ale oproti tomu to vypadá, že jsou tady politické kroky, které eh, jsou ve prospěch nadnárodních společností, ve prospěch velikých bank a které se týkají jenom čísel. Ale to je něco, co my neakceptujeme a naši lidé se proti tomu oprávněně brání. A na jedné straně sice se tady hovoří o TTIPu, který, jak víte, může být sice užitečný pro nějakou velkou nadnárodní společnost, ale určitě nebude přínosný pro naše malé a střední podniky, alespoň v tu chvíli, jak je není nastaven. A mm, je potřeba také si uvědomit, co co, naš, co zbytek světa. Proč nepomůžeme našim křesťanským bratřím? My tady hovoříme o islamofobii, ale nehovoříme o křesťanovské fob, křesťanských fobii, fobii vůči křesťanům. Je potřeba, aby se Evropa bránila vůči tomu největšímu nebezpečí, které na ní v nejbližších letech číhá. Děkuji. So, bereits erhoben hat sich die Kollegin Christina Morova. Ehm, Christina Morova má slovo na jednu minutu. Nový pracovní program Evropské komise jasně říká, že mm, bude všechny legální formy migrace a um, bude používat tvrdá opatření proti nelegální migrace. Já um, vás chci požádat, pane komisaři, můžete Eh, vysvětlit občanům, co znamená legální a nelegální migrace. Víme, že legální migrace může být například eh, někdo, kdo žádá o uprchlický status, protože utíká před válkou. Proč by takový člověk zahodil svůj pas a identitu a papíry na srbsko-maďarské hranici. Proč neřekne, dobře, já jsem ze Sýrie, utíkám před válkou, dejte mi uh, uprchlický status, tady jsou moje dokumenty. A další, pokud utíkají před válkou, jak je, uh, mohou uh, tyto muži nechat uh, doma své manželky a děti své rodiny? Můžete mi na to odpovědět, prosím? tak tím um, máme eh, vyčerpány řečníky za politické frakce a nezařazené. A nyní má slovo ještě jednou pan Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych reagoval na několik komentářů, které tady padly. Nejprve musím říci, že je eh, široká podpora úzké spolupráce um, pracovním programu komise, která je cílená. A uh, samozřejmě um, um, politické eh, mm, debaty vedou k, k většinám. Stejně, eh, to, to, to je stejné v této instituci v radě, abychom dospěli k meziinstitucionální dohodě, doufejme do konce tohoto roku o lepší legislativě. A lepší legislativa samozřejmě není odpovědí na všechny naše problémy, nevyřeší krizi v Řecku. Není to způsob, jak řešit Putina. To akceptuji. Ale lepší zákonodárství je způsob, jak odpovědět na žádosti malých a středních podniků v celé Evropě, které mi neustále opakují, prosím, udělejte něco s tou byrokracií, pomozte, aby to bylo jasnější, abychom chápali, že je možné dělat jasnou legislativu, nikoli legislativu, kde členské státy mají nekonečné možnosti takzvaného gold platingu, takže se to tam pak úplně ztrácí. A to je důležité pro malé podniky, proto je to důležité pro zaměstnanost a růst. A samozřejmě toto nezmění povahu Evropy. Ale bude to mít dopad na stovky tisíc lidí, který každý den se tvrdě pracují, aby uživili sebe a své rodiny a své zaměstnance. Pro mě je to důležité. Způsob, jakým vytváříme legislativu, je důležitý pro stovky milionů Evropanů. I když oni nevědí, že to je pro ně důležité, tak přesto tomu tak je protože ten výsledek je něco, co musí, co, čemu musí čelit. Dovolte, abych se jasně vyjádřil k hodnocení dopadu, abych jasně se vyjádřil k větší kontrole. To nevede k, eh, k tomu, že, to, že by to bralo moc politikům, ale eh, že politici budou lépe informováni na tom není nic špatného. Lepší kontrola, lepší hodnocení dopadu znamená, že politici, když budou rozhodovat, budou lépe vědět, o čem mohou rozhodovat. Já říkám, neobracejte to. Neříkejte, že politici mají být zodpovědní, a, abyste eh, mm, bagatelizovali eh, kontrolu a hodnocení dopadu. Tím obracíte ten argument. Komise nechce kontrolu a hodnocení dopadů proto, aby politici neměli moc. Naopak, my chceme politikům eh, pomáhat, aby byli lépe informováni. A vidíme to v členských zemích, kdy často analýza a kontrola vede k závěrům. Eh, to znamená, že pak jsou ta opatření nákladnější z řady důvodů a tak dále. Parlament stále rozhoduje že tyto náklady jsou odůvodněné pro politické cíle a tak dále, ale alespoň to lidé vědí a nic proti tomu. Větší transparentnost, já jsem pro. Jeden z hlavních důvodů, proč potřebujeme větší transparentnost, jako ty naše dvě instituce, abychom ukázali těm našim klientům, kteří přijímají naši legislativu, kde my, parlament a komise, jsme zodpovědní a kde jsou zodpovědné členské státy, protože je tady obrovský ke množství gold platingu a členské státy mají toto právo, pokud chtějí přísnější legislativu, je to na nich. Mají k tomu právo, ale pak za to nesmí, z toho nesmí vinit Evropu a být poctivý a transparentní. Ty návrhy, které budeme projednávat v institucionální dohodě, pomohou větší transparentnosti. To je odpověď panu Sérovi k přeneseným pravomocem a prováděcím pravomocem. Doufejme, že to vytvoří větší transparentnost. My všechny návrhy přenesených pravomocí budou na internetu čtyři týdny, takže každý se bude moci podívat, co navrhuje. U těch prováděcích pravomocí je to obtížnější když měníte cenu produktu například, tak to nemůže být e, předmětem diskuse veřejnosti, ale pokusíme se maximum legislativu primární a sekundární dát k veřejné kontrole, aby všichni věděli, co děláme a doufejme, že se vyhneme dalším e, katastrofám jako oleje a podobně budeme muset jednat v řadě věcí, které jsou důležité. Migrace je jedna z nich. Jsem si jist, že zítra, až bude debata o výsledcích Evropské rady, předseda Juncker se k tomu vrátí. Ale komise se drží svých návrhů. My věříme, že jdeme správnou cestou. Když se zeptáte, jaký je rozdíl mezi legální a nelegální migrací, když někdo zneužívá asilového systému, protože chtějí lepší život v Evropě, je to nelegální. Asilová politika by měla být pro ty, kteří utíkají, protože se bojí o život. Máme menší podporu v Evropě pro asilovou politiku, protože mnoho našich občanů ví, že systém je zneužíván. A my nejsme schopni zajistit, aby se vrátili do svých zemí, pokud se prokáže, že to zneužívají. Pokud chceme jasnou azylovou migrační politiku, pravidla musí platit, tak aby lidé, kteří si zaslouží azyl, ho získali. Velice často, bohužel, ten systém selže a lidé, kteří si nezaslouží azyl, tak aby byli vráceni tam, odkud pochází a pak máme dohody s třetími státy. Ale potřebujeme také, to je prostá demografie, potřebujeme možnosti, aby Evropská unie měla legální formy migrace. Musí být možnost, aby lidé požádali o výzum v ambasádě v zemi, kde žijí, aby mohli žít a pracovat v Evropě, aby ne, eh, nebyli vydáni na milost pašerákům, aby jim nehrozilo, že se utopí ve středozemním moři, protože Evropa takové lidi potřebuje, aby mohli požádat a, eh, o to a přijet do Evropy. A legální migrace je součást řešení. Na závěr chci říci, že pro mě důležité je, aby naše dvě instituce spolupracovaly úzce. Nikdo, myslím, nespochybňuje náš cíl, že bychom měli dosahovat lepších výsledků pro občany. Často jsou to obrovské výsledky, ale často jsou to i malé výsledky, které povedou k většímu růstu, více pracovním místům, lepší sociální ochraně, lepší budoucnosti pro stovky tisíc mladých Evropanů, kteří jsou stále nezaměstnaní. To je cíl, který, o který stojí za to bojovat. Děkuji. Ähm, Děkuji, pane místopředsedo. Na závěr máme sedm eh, návrhů rezolucí. Tímto končíme.